Good morning, ladies and gentlemen. I would like to ask you to take your seats. We will start. Musejte se prosím a za několik vteřin začneme. Our Agora meeting. S naším uh, kongresem Agory. Uh, for European citizens. Agory pro evropské občany. It is our third meeting Jedná se o naše již třetí zasedání. A s touto tradicí jsme začali díky evropskému poslanci panu Onestovi. Byl to vynikající nápad na jeho straně. První eh, zasedání Agory se týkalo obecných otázek Lisabonské smlouvy a Evropské unie. Nyní se dostáváme k něčemu nesmírně důležitému pro všechny občany, protože chudoba, nezaměstnanost, je něco na nejvýš nebezpečného. Je to hrozba. To není výzva. A ohrožuje to eh, každého jednotlivého občana Evropské unie. Rád bych tedy eh, velice poděkoval oběma místopředsedům eh, eh, Filiporu Doučkovi a paní Isabel Durán za to, že uspořádali tuto agoru a že nás sem všechny pozvali. Po třetí již v historii Evropské unie. A my jsme si jistí, že takovéto jednání by mělo být eh, každý rok. Jedná se o setkání občanů. Vy jste zástupci občanů tím eh, nejpřímějším způsobem. Ve svobodné volbě si vy, eh, vybíráte své zástupce do národních parlamentů do Evropského parlamentu, ale vy eh, jste přímý zástupci občanů eh, a nestátních organizací a eh, jako takový stojíte nejblíž občanům. Jste pořád na místě v obci po celé Evropské unii. Proto je vaše účast tady tak důležitá. Dovolte, abych také přimítal pana komisaře Andora. Děkuji vám za to, že jste přišel. Pokud vím, tak Evropská komise vyvíjí všechny takovéto iniciativy také. A minulý rok eh, byl eh, rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A eh, dnešek je vlastně takovým schnutím loňského roku svým způsobem. V našich řadách také sedí paní předsedkyně Breso a pan eh, předseda Nilso, který, eh, kteří zde eh, zastupují hospodářský a sociální výbor Evropské unie. To je také velice důležitá instituce, která zastupuje občany tady v Bruselu. Tady v Evropském parlamentu eh, máme eh, vynikající možnost, mimořádnou možnost eh, jednat ve 23 jazycích. Je to jediné místo na světě, kde něco takového je možné. Můžete poslouchat ve svém vlastním jazyce a můžete hovořit svým vlastním jazykem. Já také a proto to teď využiji a budu hovořit svou mateřštinou. Eh, dámy a pánové, vázení eh, hosté, zástupci eh, občanských organizací. Setkáváme se zde dnes po třetí a toto jednání, toto setkání je velice důležitým nástrojem dialogu mezi evropskými občany a parlamentem, mezi evropskými občany a Evropským eh, hospodářským sociálním výborem, eh, jehož zástupci eh, jsou tady mezi námi. To jméno samotné Agora je velice důležité a symbolické, protože tím se vracíme k samým základům evropské demokracie. V Evropské unii víme, že demokracie není možná bez občanské společnosti. Agora je místem, kde eh, může eh, společnost eh, vyjádřit své problémy a svou kritiku. A proto je pro nás tohle setkání nesmírně důležité. Po celé Evropské unii máme sousedy, kde se ze sociálních nepokojů stává eh, zásadní hybatel eh, společenského dění. Hovořím o Tunisko, hovořím o Bělorusko. A právě eh, něco takového se dělo před 20 lety na západním Balkáně. Právě díky Evropské unii a vyhlídkám na členství v unii pro země na západním Balkáně je nyní Eh, panuje eh, nyní právě v tomto regionu mír. Já jsem včera měl eh, důležité setkání s předsedou srbského parlamentu. Srbsko je nyní velice, ve, velice důležité úloze. Je takovým zprostředkovatelem a moderátorem v regionu. A to je velice důležitý posun. Je to velice důležitý historický moment, na který bychom měli být hrdí protože to má eh, zásadní dopad na život eh, zemí v sousedství Evropské unie. Doposud proběhla dvě zasedání Agory. Hovořili jsme o takových otázkách, jako byly změny klimatu. A dnes eh, hovoříme o krizi a o různých fázích chudoby. Hospodářská krize ovlivňuje životy eh, řady evropských občanů. Nebohatneme, chudneme. A právě hmm, síla našich občanů eh, nám dává eh, možnost bojovat s chudobou. Díky vám můžeme se do budoucna vyhnout takovýmto eh, krizím, tak abychom eh, se mohli eh, zabývat dneškem a ne problémy zítřka. Já tady hovořím o solidaritě. Chci hovořit o solidaritě, protože jsem začal svůj veřejný život jako člen hnutí Solidarita v roce 1980 desítky milionů evropsk- eh, polských občanů za komunismu tehdy eh, vstoupili do těchto odborů za několik eh, týdnů. Nevěděli jsme, kam to celé povede. Ono to mohlo skončit mnohem, něčím mnohem horším než staným právem. Nicméně měli jsme odvahu zapojit se do občanského hnutí které spočívalo v obraně hrdosti našich občanů. Bojovali jsme za svobodu naší země a celé střední a východní Evropy. Jsem si také plně vědomý toho, jak je důležité jednat jako eh, občan. Proto jsem vytvořil nadaci pro publiko Bono a Ústav pro eh, otázky občanství. Tam každý rok eh, pořádáme soutěž, která eh, odměňuje nejlepší občanské iniciativy. Také bych rád připomněl, že si eh, dnes eh, připomínáme 66. Eh, výročí osvobození nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Také máme fórum, ve kterém jsou členové všichni bývalí předsedové Evropského parlamentu a mm, jeho členové jsou zde dnes mezi námi a oni jednají ve prospěch a jménem iniciativy Agora. Tohle je taková zastřešující iniciativa pro všechny občanské akce. Tohle je velmi důležité, protože to uh, zastřešuje právě všechny občanské iniciativy. My jsme to fórum vytvořili před uh, rokem. Rád bych zapojil, tedy poděkoval všem, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu a také bych rád poděkoval místopředsedovi Diran, Dirandové a panu předsedu Roučkovi a všem ostatním, kteří přispěli k tomuto dnešnímu setkání. Dovolte, abych ukončil svůj proslov ještě jednou poznámkou. Prožíváme dobu krize. počet lidí, eh, kteří, eh, počet chudých roste v dobách krize. Více chudých eh, znamená více sociálních problémů a to zase přináší více problémů ve vztazích mezi národy. Musíme pamatovat na jinou krizi, kterou jsme prošli v letech 1928 až 1931. Tehdy byla obrovská nezaměstnanost a mimořádná chudoba. A víme, eh, čím to skončilo úplně nakonec. A proto musíme pamatovat eh, na minulost a eh, musíme se postarat o to, abychom tentokrát se ubírali jinou cestou. Proto jsme se sešli zde právě dnes a proto jsme eh, vytvořili tuto eh, v iniciativu Agoru. Děkuji vám mnohokrát, že jste se sem dostavili. Děkuji, pane předsedo, eh, za úvodní proslov a nyní bych rád rád předal slovo panu Láslo Andorovi, komisaři pro eh, zaměstnanost sociální otázky a eh, začlenování. Jinými eh, slovy, řeší otázky chudoby a to, jak chudobu vykořenit se všemi souvisejícími aspekty. Také bych zmínil, že pan komisař musí po svém proslovu odejít ne, že by k nám chtěl eh, být nezdvořilý, ale eh, jak si dokážete představit, je to velice vytížený člověk, má jiné jednání v komisi a rád by se eh, za toto tedy omluvil a bude muset omluvit okamžitě po svém projevu odejít. Děkuji. Vážený pane eh, předsedo, eh, vážení místopředsedové, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, eh, že se mohu zúčastnit této občanské agory, kterou Evropský parlament pořádá spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Jedná se o skvělý příklad participativní demokracie a jsem nesmírně poctěn, že se také mohu zúčastnit. Jak říkal pan předseda Buzek ve svém úvodním slově, dnes je několik týdnů eh, po konci Evropského roku pro boj s chudobou a vyloučením ze společnosti. Máme tedy vynikající příležitost, eh, abychom se zamysleli nad tím, jak dál a eh, jak zajistit trvalé udržitelnou cestu z krize. Občanská účast eh, mm, a zapojení eh, lidí, eh, kteří prožívají chudobu do společnosti, bylo klíčovým aspektem Evropského roku boje proti chudobě. A já si myslím, že Evropský rok 2010 byl velkým krokem vpřed. Spojil celou řadu různých aktérů. Evropský parlament byl jedním z těchto aktérů a já doufám, že dnešní akce bude další příležitostí k posílení vzájemné spolupráce. Dámy a pánové, ačkoliv v současné době vidíme eh, známky eh, toho, že naše ekonomiky se zvolna zotavují z ničivé finanční a ekonomické krize, tak eh, stále řada Evropanů po celém kontinentu pociťuje její dopady. Statistiky jsou opravdu výmluvné. Máme o 5 milionů více nezaměstnaných než na začátku krize a řada více eh, domácnost, eh, nebo mnohem více domácností má nižší příjmy. Eh, řada mladých Evropanů nemůže najít na práci a zvyšuje se tím pravděpodobnost jejich dlouhodobého vyloučení ze společnosti. Asi 80 milionů lidí v Evropě žije v riziku, že upadnou do chudoby. Řada pravomocí, eh, které s tím eh, souvisejí, eh, jsou v pravomocích členských států, jako je bydlení, systémy sociální ochrany a zdravotnictví. Nicméně víme, že je tady silný evropský rozměr. Tři čtvrtiny občanů, 74% podle průzkumu, se domnívá, že Evropská unie má v této oblasti důležitou roli v rámci naší eh, dlouhodobé desetileté strategie pro hospodářský a sociální pokrok, která se jmenuje Evropa 2020, eh, si dala Evropa poprvé konkrétní numerický cíl. Vůdci se eh, rozhodli zajistit, aby alespoň 20 milionů eh, lidí eh, se dostalo nad hranici chudoby do roku 2020. Abychom eh, mohli dosáhnout tohoto cíle, je třeba, aby si jednotlivé země stanovily konkrétní cíle na základě své situace. Dámy a pánové, na podporu snah, to, o dosažení tohoto eh, cíle komise 6, 16. března minulého roku přijala platformu pro boj s chudobou a vyloučením ze společnosti. Má to být eh, platforma eh, pro společné kroky mezi členskými státy, evropskými institucemi a všemi zainteresovanými stranami. Cílem je eh, zvýšit koordinaci mezi celou řadou partnerů při boji s eh, vyloučením ze společnosti. Je tam eh, celá řada myšlenek na inovace a na zlepšení, které nám mohou všechny pomoci pomoci nám všem efektivně zaměřit zdroje tam, kde budou mít největší dopad. Konkrétně, jaké kroky tedy navrhujeme? Za prvé, platforma navrhuje kroky v celém spektru našich eh, činností i nad rámec tradičních politik eh, sociálního začlenování. Například se zde eh, podporuje aktivní začlenování lidí, kteří nejsou na pravotním na, na trhu práce, boj s dětskou chudobou, zefektivnění sociálních služeb a tak, aby by lépe odpovídali aktuálním potřebám, posílení snah o integraci menšin, včetně Romů a také posílení financování eh, programu na boji s chudobou. Za druhé je tady podpora inovací v sociální politice. Jedná se o hledání eh, chytrých eh, řešení, která mnoho nestojí, ale opravdu pohnou se sociální politikou. Komise, komise bude nové přístupy posuzovat podle toho, jak jsou inovativní. Za třetí, Zabýváme se tím, jak, e, díky, jak s evropskými fondy dosáhnout lepšího začlenování do společnosti. Například Evropský sociální fond by měl být přizpůsoben novému rámci Evropy 2020 tak, aby e, opravdu mohl pomoci boji s chudobou. A ta platforma také prohlubuje e, účast zainteresovaných stran a těch lidí, kteří jsou chudí samotní. Já jsem si jistý, eh, že eh, Evropská platforma proti eh, chudobě a sociálnímu vyčlenění nebo vyčlenění ze společnosti bude tím, co nám přinese silná a nákladově efektivní řešení pro celou Evropu. Jak už jsem říkal, Romové jsou středobodem celé této otázky. Platforma se zabývá Romy kteří jsou největší eh, menšinou a přesto jsou jednou ze nejvíce sociálně vyloučených skupin. Po celé Evropě Eh, Romové eh, zažívají vysokou eh, úroveň materiální chudoby, nezaměstnanosti a velké vyčlenění, pokud jde o vzdělání a zdraví a také jsou předmětem diskriminace. Ty všechny problémy jsou navzájem provázané a vyžadují si holistické řešení tak, aby Romové se mohli plně začlenit do společnosti. V eh, září 2010 komise eh, předložila eh, v interní, nebo vytvořila interní sílu, díky které se má podpořit sociální integrace Rumů. Tento rok v únoru, tedy pardon, v dubnu komise chce navázat na evropskou úkolovou skupinu a, a také na Evropskou platformu pro začlenování Romů a chce předložit evropský eh, rámec pro národní strategie integrace Romů. Tento evropský eh, rámec se bude zabývat používáním národních a evropských prostředků a přijde s eh, návrhy co nejefektivnější v implementace evropských prostředků pro nadcházející a budoucí programová období. Evropská unie bude také chtít eh, efektivněji eh, monitorovat eh, národní snahy, které souvisejí s začlenováním Romů. Dámy a pánové, skutečný pokrok ke snížení chudoby toho dosáhneme jedině, když zapojíme všechny zainteresované strany na všech úrovních, ať už na evropské, národní nebo místní. Evropa, komise bude spolupracovat s dalšími unijními institucemi, a bude se snažit z toho eh, každoročního kulatého stolu k chudobě a vyčlenování ze společnosti, bude se snažit z něj udělat eh, eh, pravidelné fórum, na kterém se sejdou všechny strany. Letošní konvent v této věci se bude zabývat hlavními cíly EU. Podívá se na to, jak se naplňují aktivity v rámci platformy a navrhne další možné eh, cíle. Eh, potírání chudoby musí být naším, eh, součástí naší celkové strategie boje s hospodářskou krizí. Já se těším na spolupráci s Evropským parlamentem a se všemi zainteresovanými stranami, nestátními organizacemi a lidmi, kteří prožívají chudobu na tom, aby se z toho všeho stala skutečnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Teď eh, sem pozvu sbor, který se jmenuje Au clair de la Lune. Tento sbor byl založen v Nantes ve Francii Byl založen před čtyřmi lety a skládá se z dobrovolníků a bezdomovců, kteří se spojili ve společném eh, projektu, eh, který má také posloužit vlastně pomocí písní zapomenout na těžký osud, takže nám eh, teď zaspívají. Mnohokrát děkuji. S chorem se ještě setkáme dnes večer na večeři v hospodářském a sociálním výboru a samozřejmě také zítra během závěrečného zasedání. Nyní bych rád eh, ohlásil dalšího řečníka, je to pan Petr Děrkeš stálý zástupce Maďarska při Evropské unii a ten bude hovořit jménem maďarského předsednictví v Evropské radě. Jak asi víte, Maďarsko od ledna do června předsedá na Evropské radě. Pane velvyslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážení poslanci, Samozřejmě po tomto vystoupení není snadné eh, vrátit se eh, k tomu eh, čistě politickému a institucionálnímu přístupu nebo debatě k tomu o tom, jak začlenit boj do, proti chudobě do celkové strategie EU, tak abychom i tímto bojem mohli bojovat s finanční a hospodářskou krizí. Já si ale myslím, že ten boj eh, s chudobou je součástí eh, celkového boje s hospodářskou krizí. Je to také jeden eh, z pilířů maďarského předsednictví v Evropské radě a já si myslím také, že ti, kteří se budou zapojovat do aktivního dialogu mezi institucemi a občanskou společností, se eh, přispějí tedy k úspěchu eh, při naplňování strategie Evropa 2020. Rád bych vás ujistil o tom, že eh, Evropa je vám velice otevřená, chce s vámi vést dialog. My chceme hm, koordinovat s vámi samotné, samotnou organizaci té strategie. Evropa potřebovala další dobu, než eh, si uvědomila, že se nacházíme v velké krizi, kterou nelze srovnat eh, s krizemi, kterými jsme doposud procházeli. Abychom se dostali eh, z této kritérie, potřebujeme zcela nový soubor nástrojů. To je výsledek evropské analýzy. Evropská unie si tedy vytvořila určitou eh, vizi své budoucnosti a promítla ji právě do té strategie Evropa 2020. Boj proti chudobě je důležitou součástí této strategie, protože eh, se eh, jedná o jeden z hlavních pěti cílů. Konkrétně se promítá do cíle snížit alespoň o 20 Eh, počet lidí, kteří žijí pod eh, prahem chudoby do roku 2020. No se zdá, mm, mm, že načrtnout eh, krásné vize není takový problém. Otázkou je, jak se dostat k naplnění jednotlivých cílů. Právě v tomto pololetí se zabýváme jak eh, tím, jak vytvořit jednotlivé eh, elementy eh, té strategie. Probíhá celá řada věcí, které vám můžou přijít poměrně vzdálené, jako je vytvoření primárního mechanismu pro boj s hospodářskou krizí nebo finanční krizí, nebo takzvaný evropský semestr, nebo v uplatnění Lisabonské smlouvy v praxi, provedení Lisabonské smlouvy. Kvůli čemu to všechno děláme? Děláme to proto, aby se Evropa už znovu nedostala do krize, do které se dostala. Nicméně čistě eh, fiskální konsolidace nestačí k boji s všemi negativními fenomény. Musíme si uvědomit, že tyto krize eh, měly pro nás určité důsledky. Nemůžeme se zaměřovat jenom na eh, výzvy, na problémy, které jsme měli do posud, například v oblasti chudoby. Tato krize vedla k eh, novým fenoménům, k novým formám chudoby. Jaký postup tedy přijímáme? Poté, co stabilizujeme eurozónu, poté, co vytvoříme všechny ty politické a hospodářské nástroje, musíme se zaměřit na trvale udržitelný růst. Růst, který bude přát tvorbě pracovních míst. A na pomoc těm částem společnosti, které se sami nedostaly z krize, aby eh, se z krize tady konečně dostali. S tímto cílem eh, vedeme strukturovaný dialog v Evropské eh, platformě pro boj s chudobou. Maďarské předsednictví by chtělo toto promítnout do závěru rady na zasedání Rady pro hospodářské a sociální záležitosti v březnu. Myslíme si, že tímto způsobem eh, bude možné, aby eh, strategie 2020 uspěla. A také je eh, důležité, abychom vyvíjeli nebo podnikali kroky paralelně na evropské a národní úrovni. Na evropské úrovni do březnového zasedání Rady přijmeme příslušné obecné zásady pro Evropskou unii jako celek. Ovšem mm, pro vás je relevantnější a možná důležitější vědět, že mm, na tomto základě do dubna všech 27 členských států musí předložit eh, své národní reformní programy. A v těchto národních reformních programech všechny členské státy musí přijít s jasnými eh, závazky musí jasně popsat, jak chtějí dosáhnout těch cílů stanovených eh, v těch hlavních eh, cílích strategie 2020. A jedním z nich je právě boj s chudobou. České země tedy musí přijít s konkrétními opatřeními k dosažení těchto cílů. Nyní se podívejme na další eh, věc, která ehm, také se sehrává velice důležitou roli v našem programu předsednictví. A tou je na eh, strategie související s Romy. Nejenom Romové trpí chudobou. Nicméně Romové jsou jednou z nejzranitelnějších částí naší společnosti. Je naším pevným odhodláním přijít eh, k evropskému eh, nebo do, dospět k eh, konci našeho předsednictví k evropskému rámci pro romskou strategii. Znamená to, že po sdělení komise, které čekáme, že bude vydáno na začátku dubna, budeme v této otázce vést strukturovanou diskusi na jednotlivých formacích rady. To znamená, že romský problém v zásadě eh, souvisí s eh, chudobou, se s nezaměstnaností. A proto je tady strategie mezi Evropskou romskou strategií a hlavním cílem Evropské eh, strategie 2020. A je naším politickým cílem, aby ta romská strategie byla schválena na samitu v červnu na černovém zasedání rady. Maďarské předsednictví v Radě Evropské unie by bylo rádo, abyste se zapojili do dialogu o tomto procesu tak, aby to mohlo být úspěšné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji, pane velvyslanče. <clears throat> Maďarský pan předseda, děkuji. Budeme si držet palce a e, přejeme maďarskému předsednictví hodně úspěchů. Děkuji. Pan Stefan Nilsson je dalším řečníkem, je to předseda výboru hospodářského a sociálního, jinými slovy zastupuje organizovanou občanskou společnost. Evropský parlament Eh, se vždy snažil spolupracovat a bude tomu tak i v budoucnosti eh, právě s eh, tímto hospodářským a sociálním výborem. V Evropském parlamentu ano, my jsme všichni zastoupení poslanci z 27 členských států, zastupujeme zde 500 milionů lidí, ale pokud chceme být úspěšní, pokud chceme dosáhnout svých cílů, také v oblasti boje s chudobou, eh, eh, v oblasti boje s, eh, s vylučováním. Musíme spolupracovat také s dalšími institucemi a je zřejmé, že právě hospodářský sociální výbor je naším zřejmým partnerem, čili pan Nilsně, naším dalším řečníkem. Děkuji, Libore. Já eh, si dovolím eh, říct několik slov vlastním eh, jazykem, ale svůj hlavní proslov potom pojedu v angličtině. tak abych se na vás obrátil co nejpřímějším způsobem. Já si myslím, že dnes eh, tady máme takový hezký eh, příklad toho, že eh, nebo jsme si vyslechli takový hezký příklad toho, že hudba jde napříč hranicemi a chtěl bych za toto opravdu velice poděkovat za to vystoupení, které jste zde dnes zorganizovali za ten sbor. Také bych rád poděkoval Izabel a Uliv My eh, si myslíme, eh, že parlament v současné době je eh, orgán, kde se rozhoduje a kde se přijímají velice důležitá rozhodnutí a kde se také vydávají, důležité, přijímají důležité zákony. A Evropský hospodářský a sociální výbor má 374 členů a se všech Eh, ze všech eh, zemí. A předpokládáme, eh, že u nás jsou zastoupené veškeré občanské skupiny a doufáme, že se u nás tedy reflektuje všechno, co naši občané chtějí. Máme totiž společný cíl. Dnes jsme se zde sešli. tak, že dnes eh, spolupracujeme tedy všichni navzájem. Jak jsem již řekl eh, ve švédštině, eh, zúčastníme se všech konzultací, protože jsme konzultační institucí, podobně jako tomu bývalo v dávných dobách na Agoře. Jde nám o to, abychom i celý dialog mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, spotřebiteli, zástupci lidských eh, aktivit za lidská práva, různými aktivisty, ekology a dalšími. Jsem velice rád, že společně eh, eh, s vámi se všemi že tady se mnou jsou také předsedové různých eh, skupin, které sehrávají mimořádně důležitou úlohu v našem výboru. Vážený místo předsedo, eh, eh, vážený místo předsedové, vážená Izabel, vážený Libore, dovolte, abych vám poděkoval za vaši iniciativu. Jsme velice hrdí v našem výboru, že můžeme být partnery eh, občanské agory. Domnívám se, že toto je eh, jasný důkaz skvělé spolupráce mezi našimi dvěma institucemi. Já e, se snažím v rámci svého mandátu e, prosazovat jednu věc a e, ten můj mandát je dvou a půl letý. Mým úkolem je nějakým způsobem zaangažovat lidi na budování budoucnosti Evropy. Myslím si, že společně s vámi můžeme svých cílů dosáhnout. Jsme naprosto přesvědčeni, že eh, dopad eh, občanské agory nám umožňuje posílit právě tento partnerský vztah s Evropským parlamentem protože pravid, právo zúčastnit se, právo zúčastnit se evropských záležitostí, a toto právo máme všichni, E, také znamená e, určitou povinnost, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě, kde se říká, že máme podporovat zastoupení e, občanů a také zástupců nejrůznějších združení v celém politickém procesu. Na to máte právo. A za druhé, se domníváme, že to téma, se kterým přicházíte, to znamená krize a nejrůznější politiky jsou mimořádně složité a velice důležité, obzvlášť v dnešní době, kdy většina pozornosti se věnuje evropským financím. Sociální problémy, které vyvolala finanční krize, musí eh, být nějakým způsobem eh, zváženy a je potřeba, aby se dostali skutečně na první místo naší, eh, našich priorit. Je potřeba dosáhnout rovnováhy mezi politickými diskusemi a touto angažovaností. Za třetí, eh, já vzhledem k tomu, že jsem viděl, jaký máte zájem u vás v Evropském parlamentu eh, o to, abyste měli zastoupení co nejširší Eh, v rámci této agory a proto jsme s vámi spolupracovali při realizaci této koncepce. V rámci našeho výboru jsme udělali všechno proto, aby občanská společnost tady byla co nejvíce zastoupená. Eh, náš výbor podporuje dialog s občanskou společností a jejími organizacemi. V tomto případě nám jde o to, abychom zajistili, že všechny tyto organizace jsou zde dobře zastoupeny a že mohou ceným způsobem přispívat eh, k práci tohoto fóra. Takže díky za to, že jste přišli a přijeli. Myslím si, že musíme eh, se pokusit najít určitá udržitelná řešení, která umožní integraci a podporu pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni ve společnosti. Pokud se nám podaří dosáhnout eh, hospodářské hospodářského růstu udržitelným způsobem, pak eh, já jsem přesvědčen, že něco takového možné je, eh, potom to umožní také řešení pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem v rizikové situaci, ať už jsou to migranti, ať jsou to ženy, ať jsou to romové, ať jsou to jiné etnické menšiny. Všichni tito lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevyhodněni, eh, si budou moci uvědomit, že životní podmínky se dají zlepšit. Ambice politického vedení Evropské unie snížit eh, úroveň eh, chudoby o 20 milionů chudých lidí je skutečně mimořádně vysoká ambice. I když bychom mohli eh, být nakonec výsledkem nespokojení. Ale přesto se eh, domnívám, že je naším politickým závazkem se o to pokusit za podpory občanské společnosti a při její vysoké míře angažovanosti. Naše, eh, náš výbor eh, zahájil celou řadu iniciativ v oblasti boje proti chudobě. Jsem si jist, že členové, kteří, to znamená poslanci, kteří jsou na této agoře a také členové našeho výboru, přispějí eh, k, k řešení této situace vyjadřováním našich stanovisek a také rad. Jedno z naš, jedno z našich doporučení je takové, že sociální začlenění a integrace musí být spojené s bojem proti jakémukoliv eh, projevu diskriminace. I eh, mladí lidé eh, k nám přicházejí do našeho výboru, aby se s námi podělili o své názory na to, jakým způsobem bychom mohli zabránit dalšímu narůstu chudoby. V roce 2011 se pokusíme dále pracovat v oblasti integrace Romů, migrantů, pokusíme se bojovat eh, také proti formám exkluze a proti bezdomovectví. Ve své práci se soustředíme na tři priority. Za prvé dialog a eh, a účast, udržitelnost a růst a solidarita a rozvoj. V tomto kontextu našich sdílených zodpovědnost při snaze dosáhnout eh, cílu tisíciletí roku 2015 eh, budeme pořádat eh, konferenci o zajištění potravinových dodávek. Budeme to dělat společně s FAO. Jde nám o to, abychom nějakým způsobem řešili tento problém a abychom Eh, také eh, dali určité eh, informace o současné situaci G20, které v současné době předsedá Francie a která bude mít také svůj summit 20. června. Chtěl bych říci, že se velice těším a je pro mě důležité vyslechnout si vaše názory. Jsem přesvědčen, že budeme mít velice živou a plodnou diskusi také v rámci těch jednotlivých workshopů. Vaše názory, vaše zkušenosti, vaše znalosti Eh, budou zcela určitě eh, velice inspirativní a jsem přes a doufám také, že eh, nám pomohou najít inteligentní řešení těch problémů, se kterými se setkáváme. Jsem velice rád a také využiji této příležitosti k tomu, abych vás mohl pozvat na recepci, která se bude konat v naší budově, tady kousek od parlamentu. Doufám, že eh, se nám podaří eh, se eh, lépe propojit, protože velice často se setkáváme s lidmi, které zatím neznáme a kteří mohou být velkým zdrojem Eh, nových myšlenek, nových inspirací pro celoevropské projekty. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Izabel a Liborovi za to, že jsem měl tuto možnost zde oslovit eh, vaše eh, schromáždění. Doufám, že se nám podaří svých cílů dosáhnout. Děkuji. Thank you, Stefan. Thank you. Děkuji, Stefane. Děkuji pane Níl, panu tedy. A abychom eh, uspěli, musíme vytvářet strategie a spolupracovat na všech úrovních, nejenom na úrovni evropských institucí, ale i na úrovni národních států a regionů. Z tohoto důvodu eh, jsme eh, sem pozvali předsedkyni výboru regionu paní Bareso, aby nám řekla, co podle jejího názoru lze udělat na úrovni regionu, ale bohužel jsem se teď eh, dověděl, eh, eh, že, že se někde zasekla na cestě a, a než přijde, tak já dovolím při, přijít s několika technickými poznámkami. A uvidíme, jestli to zvládne ještě do oběda. Po dnešním dopoledním zasedání budeme mít oběd tady prvním patře, o dvě patra níž, v prostoru, který se jmenuje Jehudy Menuhin. A ve dvě hodiny třicet, čili v půl třetí, eh, začneme eh, pracovat eh, v našich seminářích v budově Spinelli. To je ta druhá velká budova, když přejdete po tom hlavním mostku tady. Ve 3G3 eh, budeme mít eh, seminář k eh, boji s chudobou, čili přejdete na druhou stranu doprava. O migraci, o migračních tozích a integraci budeme jednat ve 3G2, to znamená vedle toho prvního semináře a u ohledně modelové společnosti evropské budeme jednat v 1G3. To je na, v prvním patře. Účastníci konference o koncenzu eh, se sejdou v místnosti 5G3. To je eh, tam, kde se, se eh, setkali již včera. Budete pracovat pod vedením příslušných moderátorů a doufáme, že eh, potom eh, zítra dopoledne budeme moci vyslechnout si eh, závěry, ke kterým dnes dopoledne dojdete. Debata naše zítra proběhne v 9 hodin ráno o těchto závěrech a potom Tohle to bude tedy všechno otevřeno všem zaregistrovaným účastníkům. My doufáme, že se všichni zapojíte do té debaty protože smyslem eh, dnešního setkání a zítřejšího setkání není jenom poslouchat projevy, ale eh, vést eh, živou debatu a poslechnout si, co se vlastně myslíte a jak se cítíte. Abychom tu debatu zorganizovali, tak vás požádáme, abyste se zaregistrovali prostřednictvím formuláře, který máte na stole před sebou a dáte ho nějakému uvaděči nebo tady sekretariátu depředu. A to také eh, umožní předsedovi oznámit eh, vaše jméno a představit vás, eh, aby jsme všichni věděli, kdo hovoří. Potom ještě jednu organizační poznámku pro registrované účastníky. Budeme mít večeři v 6.45 hm, na, a v výboru eh, Evropského hospodářského sociálního výboru. To je eh, budova, která tady eh, sousedí s Evropským parlamentem. Já vám doporučuji, abyste si nechali své registrační kartičky, abyste se tam dostali do té budovy, jinak byste mohli mít problém dostat se dovnitř, do budovy. Z parlamentu budeme odcházet v 6.30 a to všichni najednou. Tak, aby eh, ti z vás, kteří nevědí, kde to je, aby se nestratili. Máte nějaké eh, dotazy, připomínky, něco, na co byste se chtěli zeptat? A prosím, eh, tady paní ze čtvrté řady. Mikrofon, prosím. Mě dělalo obavy, když jste zmínil problém Rómů. Nejde o problém eh, Rómů. Eh, to jsou ti lidé, kteří mají problém. Oni nejsou tím problémem. Nehovořil jste o židovském problému, víme totiž, kam to vedlo v historii. Eh, a v tomto smyslu si musíte zvážit přesně, co říkáte. Děkuji za vaši připomínku. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit, prosím? Pan ve čtvrté řadě. Dobrý den, já jsem Filip Roy a chci poblahopřát Evropskému parlamentu za uspořádání eh, zasedání Agora na téma chudoby, protože samozřejmě Chudoba je velmi negativní jev a důležité je o ní hovořit správným způsobem. A jak jste podotkli správně, je to příklad participativní demokracie. A domnívám se, že eh, komunikace eh, by měla jít eh, ruku v ruce s touto demokracií, s demokracií participativní. Jak už tady zaznělo, Sociální otázky nejsou eh, v mandátu Evropského parlamentu, ale je to otázka členských států a proto eh, mě napadá, zda vůbec parlament může eh, přijmout účinné aktivity k potírání chudoby, anebo zůstane pouhým pozorovatelem třeba na základě ekonomicko-spekulativních přístupů, anebo zda dokáže zaujmout přístup lidský a operativní pán s číslem 147. Já jsem Michael Dar a zastupuji organizaci ARK, umluvu pro agrární otázky a zemědělství. Ehm, jsou tady nevládní organizace ehm, z řady oblastí, všetně těch, které bojují proti chudobě a sociálnímu vylučování ehm, v venkovských oblastech. A správně jste pozvali komisaře Andora, ale musím si eh, říci, že i další část nejenom Evropské komise, ale také politik Evropské unie a rozpočtu Evropské unie, které se mm, přímo dotýkají živobytí zranitelných skupin obyvatel. Jsem velice rád, že se komisař Andor připojil ke komisaři Čolosovi a komisaři Hánovi pro místní rozvoj a také ke komisaři pro rybolov v tom, že společně budou apelovat na to, aby další programovací období obsahovalo společnou strategii, která půjde napříč těmi eh, pěti fondy, tedy eh, Fond sociální soudržnosti, Fond rozvoje venkova, a fond pro rybolov, protože právě společně mohou řešit otázky rozvoje, podobně jak se k tomu přistupuje, když přistupujeme ke třetímu světu a jedině tak můžeme pomoci chudým a zranitelným a naší organizaci ARC diskutujeme o budoucnosti společné zemědělské politiky a věnujeme velkou pozornost potřebám chudých a zranitelných obyvatel a uvažujeme o tom, jak bychom jejich potřeby mohli naplnit formou programu pro rozvoj venkova e, společně s využitím programů pro místní rozvoj a také programu sociálních a případných programů pro rybolov. Proto jsem velice rád, abyste rozšířili záběr. Důležité je zapojit tedy eh, ředitelství pro sociální otázky, ale samozřejmě si musíme uvědomit, že celá šíře politik a strategií Evropské unie má přímý dopad na lidi chudé a eh, vyčleněné ze společnosti. Ještě než odpovíme, dám slovo dalším dotazujícím. Dáma s číslem 241. Já jsem Mika Jonido jsem z Řecka. Zastupuji ženskou lobby v Řecku, což je největší ženská organizace u nás. A e, e, jsme členy také zastřešující organizace, která má své členské organizace v řadě členských států Unie. Jsem velice ráda, že se mohu tohoto zasedání zúčastnit, jelikož se domnívám, že tato instituce, eh, která už funguje dva roky, by měla být posílena a to specifickým způsobem. A myslím si, že právě toto zasedání i předchozí dvě zasedání byla velmi účinná v tomto smyslu. Výsledky by se měly odrazit v závěrech ze zasedání a měla by se projevit také v praktických opatřeních, která se budou realizovat v našich zemích. Například u nás lidé často nevědí, o závěrech jednáních z předchozích zasedání Fora Agora. Proto si myslím, že by měla vzniknout určitá strategie zaměřená na informování občanů o našem jednání když tedy slýchám, že parlament k tomu nemá kompetence nebo pravomoci, tak eh, s tím bych nesouhlasila, protože právě přes Evropský parlament může být slyšen hlas eh, lidí v Evropě, protože právě Evropský parlament by mohl dávat výrazné podněty so, řešení sociálních otázek, protože když žijeme v Evropě, která zažívá krizi, například v naší zemi, se setkáváme s bezprecedentní situací, Ehm, a v podstatě nic nenabídne ehm, naději lidem v nejchudších vrstvách společnosti samozřejmě. Ehm, byla přijata opatření na ekonomi- posílení ekonomiky, utahování opasků, ale to bohužel postihne nejvíce ty nejchudší a zvláště se to bude dotýkat žen, které v tomto směru trpí více než jakákoliv jiná skupina občanů. A právě ženy ženy trpí více eh, nezaměstnaností. Máme dvakrát tolik nezaměstnaných žen, co je nezaměstnaných žen, mužů. Eh, ženy ale nejsou žádnou menšinovou kategorií. Eh, jsme více než polovinou Evropanů. Evropanů, kteří tvoří evropskou vizi, naplňují evropské sny a samozřejmě řada těch iniciativ je stále ve fázi plánování. Přicházím ze země, kde prožíváme krizi a v níž jsou občané, kteří padají do eh, chudších vrstev obyvatel. Týká se to hlavně žen, týká se to mladých lidí a doufejme, že se eh, s uplatňováním Lisabonské smlouvy eh, řada nových snah a programů osvědčí. Pokud se však nezaměříme v evropských strategiích a politikách eh, i na sociální otázky, kromě rozpočtových a finančních, rozhodně nedokážeme prolomit bludný kruh, v kterém se pohybujeme. A nehovořím jenom o problémech finančních a danových, ale také otázkách sociálních. A je byla by škoda, abychom ohrozili výsledky naší práce za mnoho desetiletí jenom eh, tím, že se zaměříme pouze na ekonomiku. Domnívám se, že by Evropa měla věnovat mnohem výraznější pozornost skutečnosti, že Evropa je nově rostoucí velmocí, která se nesnaží jenom o plnění ekonomických cílů. Děkuji mnohokrát. Pán s číslem eh, 121. Dobrý den, já jsem for, for eh, eh, z organizace Forfell 40 a eh, zaměřuje se na tuto problematiku více než 25 let. Zaujaly mě všechny vaše projevy. Hovořili jste o Romech, ale nehovořili jste o bezdomovcích, lidech, kteří žijí na ulici lidech bez přístřeší. Chtěl bych podotknout jednu věc, protože lidé bez přístřeší, bez domova mají často takovou negativní image e, s tím, že bohatí uvažují jenom o penězích, e, zatímco právě ve skutečnosti ti lidé bez domova e, uvažují o lásce. A pán s číslem 235. Já zastupuji pan Kyperskou organizaci eh, pro eh, starší občany, pro seniory a zatím jsem tady eh, nezaznamenal, když se hovořilo o zranitelných skupinách lidí, že by byla zmíněna tato problematika, ačkoliv byly zmíněny velké rodiny. Pokud uplatníme zdravý rozum, uvědomíme si, že velké rodiny budou krizí zasaženy více, protože právě takové rodiny mají na osobu nižší příjmy než rodiny, které mají jedno nebo dvě děti. Nicméně početné rodiny právě v důsledku krize trpí víc než kdokoliv jiný. Nicméně v průběhu času eh, přispívají společnosti mnohem více než ostatní Mm, v souvislosti s demografickým vývojem samozřejmě také napomáhají prosperitě společnosti. A vnímám jako nespravedlivé, že v Evropské unii nevidím žádné snahy eh, tuto eh, nerovnováhu napravit, tedy že bychom se zaměřili právě na tyto skupiny lidí ve zranitelných vrstvách populace. Děkuji mnohokrát a pán s číslem 202. Eh, Europe. Euh, Já jsem zatím neslyšel nikoho, že by se zmínil tady o starých lidech eh, zde v Evropě. Myslím si, že právě mnoho těchto starých lidí v současné době je na pokraji chudoby. A podíváme-li se na systém penzí, tak vidíme, že těchto lidí je stále více. Mohli byste tedy, prosím, i e, o této skupině lidí, e, dát ji na ten svůj seznam, který máte. Děkuji. 35. Myslím si, že to je pravda. Já jsem také z hospodářského sociálního výboru a myslím si, že je správné, když zdůrazňujeme eh, hospodářské a ekonomické otázky. Chtěli bych se konkrétně zmínit o jedné věci a to je otázka eh, makroekonomických nerovnovách mezi jednotlivými státy. Eh, v, v období před touto krizí jsme byli svědky toho, jsme dovolili příliš velkou eh, svobodu eh, trhům, které měly pocit, že jsou schopny všechno eh, vyřešit celou řadu let vlády se snažily intervenovat co nejméně, protože doufali, že vlastně jakmile se jakmile dojde k růstu ekonomiky, tak eh, potom automaticky to bude znamenat snížení eh, počtu lidí, kteří jsou chudí. K ničemu takovému nedošlo. Myslím si, že v situaci svobodného ekonomického managementu dochází často k manipulacím a eh, výsledkem těchto manipulací, já bohužel nemám čas o tom hovořit podrobně, ale znamená to, že důležité země, jako například Čína, Německo, Japonsko, že tyto země akumulovaly obrovský přebytek a tyto přebytky k těm došlo proto, protože došlo k velice specifickým intervencionalistickým politikám. A pokud nevyřešíme tuto otázku makroekonomické nerovnováhy, pokud v současné době nebudeme používat nejrůznější intervence ze strany eh, eh, vlád, včetně eh, Evropské unie, je potřeba totiž eh, postarat se o to, aby k těmto manipulacím v budoucnosti již nedocházelo, protože pokud tato situace nebude eh, řešit, tak budeme svědky toho, co, eh, čeho jsme svědky v současné době. Děláme nejrůznější akce, abychom snížili právě tuto, tuto nerovnováhu a výsledkem toho všeho je to, že máme méně peněz pro vývoj a pro rozvoj. Další alternativou e, jsou další reformy, ale dojde skutečně k těmto reformám. Myslím si, že musíme stále více zdůrazňovat, že potřebujeme další reformy, tak aby e, na úrovni trhu e, docházelo k takovým akcím, které by přilákaly nové lidi na trh práce a také, aby stále více lidí mělo možnost skutečně získat práci. Uh, protože eh, to je naprosto zásadní. Dále je potřeba eh, napravit ty nerovnováhy a donutit ty, kteří eh, měli ty obrovské přebytky na úkor jiných zemí, aby i oni tuto situaci korigovali, protože jinak bude Evropa stále slabší, projeví se to v naší daňové politice a tak dále. A bude to znamenat, že ty výhody, e, e, které mají někteří, zkrátka půjdou na úkor spousty lidí, chudých lidí e, v takových zemích, jako je například Španělsko, Portugalsko a dále. A u těchto lidí hrozí, že tato chudoba bude stále horší. You, Děkuji, 249. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Forman, předseda Evropské sítě bojovníků proti chudobě. Je to určitá síť, eh, eh, která existuje ve všech členských státech, eh, združuje celou řadu evropských organizací, které bojují proti chudobě. Kromě toho máme také koalici nevládních organizací, která je ještě širší, než kolik máme členů eh, a která fungovala v roce 2010. Myslím si, že jsem si vzal slovo proto, že jsme zde na půdě Evropského parlamentu a jsme členy toho, čemu říkáme občanská agora. Vyslechli jsme si plány Evropské komise, také Evropské rady o e, strategii Evropa 2020 a také o Evropské platformě proti e, chudobě a proti vyčlenování lidí ze společnosti. Ale chybí nám tady jedna věc a my jsme o tom již v minulosti hovořili, sice, že e, v současné době pozornost je věnována také na úrovni členských států určitým věcem a my se domníváme, že celá řada věcí by se neměla řešit na úrovni členských států Eh, na evropské úrovni a přitom si myslím, že by také jednotlivé členské státy měly eh, se angažovat v těch eh, vnitrostátních dialozích, které by se konkrétně zabývaly bojem proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Čili já bych velice rád vyzval Evropský parlament prostřednictvím jeho poslanců a také prostřednictvím výborů v parlamentu, aby se pokusili ovlivnit Evropskou komisi a také jednotlivé členské státy v tom smyslu, aby organizovali i e, v rámci vnitrostátních e, činností e, takovouto platformu, která by tedy byla nejen evropská, ale i národní, protože je potřeba si uvědomit, že ta setkání lidí, kteří trpí chudobou eh, v současné době pod maďarským předsednictvím, doufáme, také eh, budou znamenat nastartování právě těchto národních platform boje proti chudobě a proti eh, sociálnímu vyčleňování a doufám, že se to bude těšit podpoře Eh, včetně finanční podpory a také eh, takové podpoře, která bude znamenat, že budou na tyto národní platformy přizvány k účasti eh, nejrůznější zainteresované strany, tak, aby i lidé, kteří skutečně jsou chudí, měli možnost se zúčastnit těchto diskusí občanů protože i oni jsou skutečnými občany, kteří žijí v jednotlivých členských státech. Já doufám, že se můžeme spolehnout na Evropský parlament v tom smyslu, že se pokusí eh, ovlivňovat této věci jak komisi, tak radu. Děkuji, pane Horimansi. Teď pan Siguera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, dobře, já jsem z Portugalska, jsem eh, odborář a jsem také členem ECOSOKu. Já se domnívám, že v současné době bychom eh, měli nabídnout nové koncepce boje proti chudobě. V současné době chudoba je jiná, než byla chudoba v minulosti. Objevují se nové typy chudoby, Eh, které prostupují eh, naší společnost, včetně společnosti, která se považuje za eh, poměrně pokročilou jak jsem řekl, eh, polit, eh, eh, chudoba nabývá nových forem. Existují určité sektory, určité oblasti naší společnosti, které jsou stále více marginalizované a které v současné době čelí skutečně obrovskému nebezpečí chudoby, která klepe na dveře. Já sám si kladu otázku, jak je možné, Eh, že eh, tři roky po začátku krize zatím žádná politická síla eh, na světě nebyla schopna nabídnout opatření proti takzvaným daňovým rájům a společnostem, které podnikají offshore. 138 je další řečník, který požádal o slovo. Dobrý den. Nejprve 138, pardon, a potom dostanete slovo. 138. Děkuji. Já zastupuji Fórum Solidarity pro nás Evropany, takže zastupujeme celou řadu polských e, združení a sítí, včetně mezinárodních sítí. Zajímají nás migranti nejen v Evropě, ale i za hranicemi Evropy. Já mimo to také zastupuji eh, nadaci pro vzájemnou pomoc, která se v polštině jmenuje Barka Eh, už jsme tady slyšeli celou řadu eh, projevů a prezentací, některé eh, znějí poměrně dramaticky, ale já si myslím, že jde o to, abychom se postarali o to, že projekty na vnitrostátní úrovni budou skutečně mít konkrétní výsledky, protože se obávám, že některé projekty a poměrně hodně těchto projektů v podstatě vůbec nepomáhají těm, kteří eh, je potřebují a spoustu peněz se zkrátka tímto způsobem promrhá. Celá řada nevládních organizací eh, si stanoví cíl pomáhat lidem v nouzi. Eh, existuje celá řada projektů, Eh, které se na mezinárodní úrovni zdají být velice přitažlivé, ale potom na vnitrostátní úrovni tyto projekty jsou ohrožené, protože eh, existuje eh, obrovská konkurence mezi těmito projekty. A proto já se domnívám, že Evropská komise by měla iniciovat určitou určitý systém, který by eh, nějakým způsobem ovlivnil, eh, jakým způsobem tyto projekty se eh, realizují. Existuje program Equal a v rámci tohoto programu by Evropská komise měla také za vás určité standardy pro inovativní programy, které by zajistily, že že bude docházet k tomu, že špatným způsobem jsou použity ty finanční prostředky, které jsou k dispozici, protože často tyto finanční prostředky vůbec nejsou eh, zaměřeny na řešení těch problémů, které jsou nejdůležitější. Děkuji. Já se jmenuji Karol Švarc a jsem eh, z České republiky a budu hovořit česky. Eh, rád bych upozornil ještě na <clears throat> jeden problém, o kterém tady nebyla řeč, totiž proč vlastně vznikla ta krize. Je to problém zadlužování a zadluží se nejenom firmy, nejenom státy, zadlužují se i občané. Naše zkušenost České republiky je, že je právě potřeba tomu věnovat pozornost. Eh, pozornost finančnímu vzdělávání, pozornost eh, eh, ukázat občanům, jakým způsobem se chránit těm útokům Eh, které je připravují o peníze a vedou je do dluhové pasti. Eh, rád bych, aby i na této agoře jsme o těchto aspektech, které se dotýkají skutečně každého občana a průzkumy v České republice ukazují, že to je právě problém, který v nejbližších letech bude velkým problémem, abychom se také tím zabývali. Děkuji. Děkuji, pane Švarci. A Mr. Kujon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, euh, Pierre Jean Coulon. Eh, dámy a pánové, já jsem eh, členem hospodářského sociálního výboru, jsem Jean Coulon a zastupuji eh, francouzskou organizaci zaměstnanců. Rád bych poukázal na dramatický dopad, jaký má energetická chudoba. Minulý rok ve Francii bylo 110 tisíc lidí eh, odstřiženo od eh, zásobování plynem, protože nemohli eh, zaplatit účty. 55 tisíc lidí přišlo o zásobování elektřinou, protože nebyli schopni zaplatit účty. To znamená, že dohromady 300-400 tisíc lidí v rodinách nemělo eh, plyn, eh, světlo, elektřinu, prostě eh, prostředky k slušnému životu. Tohle je situace, kterou se opravdu musí zákonodárci zabývat, stejně tak jako společenské organizace i politici. A musí to udělat tak, aby mohli bojovat s tou energetickou chudobou. To je nesmírně důležité, protože když jste jednou odstřiženi od eh, základních eh, potřeb, jako eh, je energie, tak je to začátek cestí, dostáváte se na cestí. Potřebujeme nalézt celoevropské řešení, to nejsou žádné regionální problémy. V podobě nějakých sociálních cen například. Nebo podobě eh, nějaké úpravy eh, cen eh, plynu a uhlí možná. Takže poukazuji na problém energetické chudoby tímto. Děkuji, pán Gre, u 341. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Sean Healy. Já jsem z organizace, která si říká sociální spravedlnost Irsko. Eh, chtěl bych eh, poblahopřát jak Evropskému parlamentu, tak hospodářskému sociálnímu výboru eh, k tomu, že se mu že řeší tu, otázek, tu otázku cen a chudoby v tuto chvíli. Myslím si, že Evropa se nachází ve velice nebezpečném momentu, na velice nebezpečném místě. Říkám to proto, že řada z těch politik, které se provádějí k eh, řešení těch eh, finančních a hospodářských problémů, eh, vytváří nesmírný tlak na chudé. Všude v Evropě. A způsobují ještě tedy dodatečné problémy k tomu, co ti lidé už měli. Platí to pro nezaměstnané, pro pracující chudé a pro lidé, kteří vůbec nejsou součástí pracovní síly. A Když se přijímají politiky, které eh, v, berou zdroje chudým lidem a přesouvají je bankám a velmi bohatým, a to se děje v rámci těch různých krizí, tak mm, mám ten dojem, že se prostě eh, zdroje berou chudým, kteří eh, nejsou schopni nějakým způsobem se za, mm, ovlivnit řešení krize. A my musíme zajistit, aby ti chudí dostali ty zdroje zpátky. Protože jinak prostě dochází k vyvlastňování těch eh, starých lidí, eh, pardon, chudých lidí. A pokud se to nebude eh, řešit, řešit poměrně brzo, tak myslím, budeme muset v, řešit závažné otázky, se kterými se bude potýkat evropský sociální model, protože toto všechno velice závažně ničí evropský sociální model. Nerozumí se tím eh, té vzájemné eh, eh, provázanosti mezi hospodářskou, sociální a ekologickou politikou. A myslím si, že v nové v realitě potřebujeme v indikátory, musíme tvořit takové indikátory, které nám ukážou, jestli eh, zaznamenáváme nějaký pokrok. A musíme eh, zajistit, aby eh, za to neplatili lidé, kteří za tu krizi neplatili lidé, kteří ji nespůsobili. Takže dívejme se na to, co se děje s chudými lidmi teď. Děkuji. The lady at 148. Prosím, další. Já jsem matematič a zastupuji NDP. Jsem z Maďarska a proto využiji příležitosti hovořit maďarsky. První záležitost, kterou bych chtěla zmínit, je skutečnost, že několik řečníků tady zmínilo, že eh, se objevily nové formy chudoby v důsledku hospodářské krize. A ráda bych podotkla, že všechny průzkumy, již jsem se za posledních deset let zúčastnila na Balkáně a ve střední Evropě, ukazují, že se objevují eh, nové formy chudoby v různých státech. Jsou tady nové státy EU a objevilo se to již v době jejich přistoupení k EU, nikoli v době ekonomické krize. A musíme si to uvědomit, protože to bude mít eh, vliv na strategii do budoucna a musíme také vidět, jaký je rozdíl mezi novými státy EU na straně jedné a starými státy EU na straně druhé. A musíme se samozřejmě poučit z chyb, které vznikly eh, v rámci starých programů s tím, že situace Eh, chudších vrstev obyvatel se s přistoupením do EU jejich země naopak zhoršila, nikoli zlepšila. A to se týká zvláště venkovských oblastí. A další důležitý aspekt. se týká eh, eh, života Rómů. si možná neuvědomují, eh, že stereotypy o Rómech jsou nepravdivé. Eh, eh, bylo by nesprávné se domnívat, pokud uvažujeme jenom o strategiích pro Rómy, že by toto umožnilo většině a menšině koexistovat a že by se to mohlo vztahovat na všechny osoby žijící v chudobě a nejenom strategii, která by opět Romy segregovala, třeba i pozitivně, ale opět segregovala. A třetí eh, otázka se týká toho, že regionální centrum UNDP v Bratislavě, které eh, pracuje eh, pro státy G6, 6 a zaměřuje se tedy také na situaci Rómů a že toto se bude e, opět e, opakovat. V letošním roce my také spolupracujeme s kolegy z Evropské unie a já bych jim ráda sdělila, že tyto práce tedy probíhají. Doufám, že tento průzkum Eh, přispěje k tomu, že si o situaci uděláme jasnější obrázek. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že během maďarského předsednictví mě kontaktovalo několik organizací občanské společnosti s dotazem nebo s požadavkem, aby UNDP pomohlo organizacím, v nových státech EU, tedy ve státech střední a východní Evropy, které si přejí spolupracovat na vypracování strategie pro Romy a nabídli určité stanovisko pro tuto strategii, případně nějak přispěli. A proto bych ráda požádala zástupce organizací, které by si přáli Eh, se mnou spolupracovat na tom, tak aby mě kontaktovali během oběda. Thank you. Now I still have about 15 Ještě mám 15 zájemců o účast v diskusi, ale dochází nám čas. Moc vás tedy prosím, eh, vypište své jméno na formulář a eh, dostanete slovo jako první zítra. A nyní je s námi Mercedes Breso a považuji za důležité, abychom ale my tři odpověděli na některé z vašich otázek a připomínek. Možná začnu sám. Jak vidíme z naší rozpravy, z našeho, z vašich vystoupení, když se snažíme řešit problém chudoby, nejde o problém jednorozměrný. Chudoba eh, má mnoho tváří. Samozřejmě začínáme Eh, s aspektem finanční a hospodářské krize. Protože, jak už bylo zmíněno, je tady více než 23 milionů nezaměstnaných, o 7 milionů více než před krizí a to samozřejmě má dopady eh, na mnoho lidí, protože miliony lidí se dostaly do pasti chudoby a miliony lidí také pracují na částečný úvazek. A vztahuje se to také na mladé lidi v některých státech, třeba ve Španělsku, Lotyšsku. 40 až 50 mladých lidí eh, jsou nezaměstnaní. Ale týká se to také občanů mezi 50. a 60. rokem života, kdy při ztrátě zaměstnání je už velmi těžké nalézt zaměstnání nové. Vztahuje se to tedy eh, také starších osob, vztahuje se to na ženy, týká se to eh, dětí také, protože máme podstatné Eh, počty dětí v Evropě, které vyrůstají eh, bez vzdělání, eh, protože právě gramotnost je pro ně nezbytná, až budou vstupovat na trh práce, týká se to také počítačové gramotnosti, jazykových dovedností a tak dále. Finanční a hospodářská krize, ano, to už tady zaznělo. Je skutečně nefér, pokud vezmeme Irsko jako příklad, tak irská vláda se eh, chovala rozpočtově odpovědně, měla vyrovnaný rozpočet a Irové skutečně pilně pracovali, ale Irové, včetně Evropy, eh, dalších Evropanů, přehledli jednu věc, a to dohled nad bankami a finančním sektorem obecně. A když praskly všechny ty spekulativní bubliny, ať už eh, nemovitostní, burzovní eh, a, eh, a podobně, nebo další investiční oblasti, tak samozřejmě řada bank zkrachovala a irský stát pak musel poskytnout záruky a nakonec v důsledku všichni daňoví poplatníci, bohatí i chudí, i ti, kteří pilně pracují, musí ty dluhy splácet. A to mě vede k úloze nejenom jirských politických institucí, ale vzhledem k tomu, že se pohybujeme na společném trhu, řešíme také globální otázky a proto se musíme zamýšlet nad úlohou evropských institucí, protože zmiňujete také fakt, že práce Evropského parlamentu na tomto poli není důležitá. Ne, je tomu přesně naopak. A to neříkám jako europoslanec, ale eh, musíme si uvědomit, že žijeme ve společném trhu, při, vytváříme společnou Evropu 500, 500 milionů lidí a musíme dále konkurovat také dalšími, s dalšími centry hospodářské a politické moci, konkurovat Asii, Severní Americe a proto musíme spolupracovat. Mimo jiné, my jsme také zákonodárci, a proto musíme nastavovat přísnější pravidla v mnoha oblastech, včetně například toho dohledu nad finančním sektorem. My jsme například schválili právní předpisy, které dají vznik třem novým dohledovým institucím v Evropě. Někdo z vás si možná myslí, že to nestačí co se stalo například eh, s daňovými ráji. Ano, s vámi souhlasím, ale nově připravovaná legislativa je výsledkem politického procesu a politického kompromisu. A samozřejmě jsou státy, jsou vlády, zmíním třeba Británii, ale zmíním také eh, svou domovinu Českou republiku, kde politická reprezentace je proti jakékoliv formě regulace finančních trhů a proto legislativa, kterou schvalujeme tady, je odrazem tohoto kompromisu. Někteří z nás by si přáli skutečně přísnější předpisy. A to včetně předpisů v oblasti daňové a především daňových rájů. A na tomto své vystoupení ukončím, dám slovo svým kolegům, aby se také mohli vyjádřit k položeným dotazům. A musím ještě jednou zdůraznit, že jde o problém s mnoha rozměry, zasahující mnoho vrstev populace, ať už menšiny, včetně menšiny romské, eh, tak jak tady zmínila kolegyně z Maďarska, eh, nebo vztahující se k některým novým členským státům. A je to také v některých oblastech problém specifický, který si žádá velmi konkrétní strategie. Dále musíme uvažovat o migrantech, protože právě druhá pracovní skupina se bude věnovat migraci a to nejenom v rámci EU, ale také z oblastí mimo Evropskou unii. Budete tedy eh, v pracovních skupinách diskutovat o mnoha z těchto témat. Děkuji a nyní dám slovo kolegyni Isabel Durand a pak nakonec panu Nisonovi. je ferai très court parce que je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'en fait já budu mluvit velice stručně, protože většina již byla řečeno. Je třeba ale si uvědomit, že naše práce teprve začíná. Někdo z, eh, eh, se tady zeptal, jestli Evropský parlament bude pouhým pozorovatelem. Určitě ne, to bychom neorganizovali tuto akci. Uh, Eh, myslím si, že je potřeba si uvědomit, eh, komu eh, vlastně věnujeme všechny tyto diskuze, ať už jsou to lidé chudí, nebo ať už jsou to velké rodiny, nebo kdokoliv jiný. Myslím si, že existují tři problémy, kterým bude potřeba se také věnovat v rámci workshopu dnes odpoledne. Je důležité, abyste Eh, navrhovali věci, které souvisejí s těmito problémy, ať už jsou to eh, ty daňové ráje, ať už je to zadlužení, ať už je to chudoba, eh, určité ukazatele, které nám ukazují, že někteří lidé platí za tuto krizi dvakrát, i když ji nespůsobili. Budeme hovořit také o zemědělcích, o životě na venkově, budeme hovořit o integraci různých politik Eh, protože velice často tyto politiky jsou rozdrobené. Budeme hovořit také o bezdomovcích. I já bych velice ráda mezi námi přivítala eh, zboristy, kteří nám zaspívali. Eh, to jsou právě ti lidé, kteří nás mohou mnohému naučit. Jsou to lidé, kteří žijí často úplně jinak než my. Také není možné, aby všichni žili stejně ale všechno, o čem se zde hovoří, jsou věci, které by se měly promítnout také do těch pracovních skupin dnes odpadne, Stačíme se znovu objevit kolo. E, proto bych se obrátila na e, moderátory všech těch e, pracovních skupin, aby se postarali o to, aby skutečně výsledkem práce těchto skupin byly konkrétní otázky, konkrétní návrhy, se kterými bychom potom zde v parlamentu mohli pracovat. Eh, pochopitelně, že se nám nepodaří vyřešit všechny problémy. Nemůžeme si myslet, že vyřešíme chudobu zítra. Proto je ale důležité, abyste skutečně nám předložili konkrétní otázky, konkrétní věci, na které se zde v parlamentu potom budeme moci zaměřit. Takže ještě jednou vás vyzývám, eh, potřebujeme konkrétní návrhy, které budou výsledkem práce vašich pracovních skupin, tak abychom mohli ve všech těchto věcech pokračovat ve své práci i po pátku. Děkuji. Tak já bych k tomu dodal, eh, že eh, je vynikající, že eh, jsme se vedli takovou dobrou všeobecnou debatu a že ji budeme moci v ní dále pokračovat v drobných pracovních skupinách a zítra schrnout výsledky v plénu. Já si myslím, že je prakticky nemožné nebo že neuvěřitelné, že členské státy eh, nejsou schopné eh, řešit některé problémy i sami. Je ostudné, že mezi sebou máme eh, lidi, které v dnešní době jsou na tom tak špatně. A pokud jde o plány do budoucna, vedla eh, eh, dlouhá debata mezi eh, Evropským parlamentem a například ECOSOKem, to je na náš výbor. A my dobře víme, že místo předsedové parlamentu Izabel Duran a Libor Rouček chtějí právě otevírat co největší prostor takovýmto debatám. A já si myslím, že to je dobrá známka je důležité, aby Evropa také něco dělala. Když se všechno eh, nevyřeší na úrovni členských států, ne všechno se samozřejmě vyřeší na úrovni Evropy, protože Evropa nemá pravomoc v některých věcech. Nicméně musíme se bavit o všem, co nás eh, zajímá, co nás eh, postihuje. Ať už jsou to sociální otázky ve členských státech, nebo něco jiného. To je docela uh, zřejmé. Takže uh, je třeba, abychom pokračovali a, a udělali o krok dál a abychom se ptali, co můžeme udělat my pro členské země, co můžeme uh, udělat v regionech. A já doufám, že ta debata ve vašich pracovních skupinách povede ke konkrétním návrhům eh, a přeji vám hodně úspěchu v této debatě a ještě jednou děkuji eh, v Evropském parlamentu a těším se, až se zítra zavrátíme eh, do pléna. Děkuji a teď dám slovo Mercedes Breso předsedkyni výboru regionu. Děkuji, děkuji vám za pozvání. Teď tedy mám slovo já, panu Nilsonovi. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste nás dnes ráno pozvali, což pouze ukazuje eh, také, jak významná je ta teritoriální dimenze Ehm, v boji proti eh, chudobě a vyčlenování ze společnosti. Místní a regionální eh, organizace a úřady mohou sehrávat významnou roli. Ehm, eh, znamená to zajištění příjmu pro ty nejchudší mezi námi, ale znamená to také přístup k nejrůznějším službám, ať už jsou to služby zdravotní, dopravní, vzdělávací a podobně. A to všechno je v rukou eh, zastupitelstev eh, ať už regionálních nebo místních. V roce 2010 se nám trošku podařilo eh, zvýraznit naší práci a také náš výbor regionu již v Dubnu vypracoval seznam toho, čemu říkáme optimální praxe. A Cíl toho bylo podívat se na to, jakým způsobem se věci řeší v jiných eh, městech, eh, v jiných oblastech právě v boji proti eh, chudobě. Všechny politické skupiny vycházely také z našich závěrů. Měli jsme k tomu také celou řadu seminářů, které organizovaly jak místní, tak regionální sítě. Těchto setkání byla desí, několik desítek. Čili eh, myslím si, že je zcela jasné, že naším cílem, i když pochopitelně je to pouze kapka v moři, ale naším cílem je postarat se o to, aby naše společnosti byly pokud možno co nejvíce inkluzivní. Víte, že komise vydala sdělení eh, k, ke vzniku Evropské platformy boje proti chudobě. To je ostatně jedna z hlavních strategií, nebo je to jedna z hlavních částí té strategie, které říkáme strategie 2020. Výbor pro eh, regiony eh, vypracovává své stanovisko k této věci a já teď bych se ráda zmínila o některých eh, důležitých věcech, které právě souvisejí s touto platformou. Začnu pozitivně. Vítáme Eh, tu zcela přesně stanovenou úlohu našeho výboru pro regiony. Za druhé, podpora eh, partnerství eh, při boji proti chudobě je také věc důležitá. Je to podobné ostatně jako u jiných iniciativ, které realizujeme v rámci našeho výboru regionu pod hlavičkou strategie 2020. Eh, budeme se angažovat eh, při plnění všech cílů této strategie. Zatím se nám podařilo eh, využít některých zkušeností, které jsme získali v jiných oblastech, ať už je to v oblasti například zaměstnanosti, s cílem dále rozvinout tento teritoriální regionální pakt. Existuje určité propojení mezi těmito hlavními iniciativami a Eh, dalším iniciativami, které přivedou k jednomu stolu celou řadu evropských zástupců eh, při realizaci menších projektů. A já si myslím, že to je věc také důležitá. Ostatně jsme při několika příležitostech již hovořili o tom, že musíme hovořit i o sociálních aspektech. Nestačí, když se budeme bavit pouze o inovaci, průmyslu a tak dále. Inovace pochopitelně eh, také souvisí se sociálním sektorem a sociální ekonomikou. Eh, jsem velice ráda, že vám mohu oznámit, že 10. května i náš výbor bude organizovat fórum eh, na téma sociální experimentace a e, budeme hovořit o tom, e, jakou úlohu můžeme sehrát e, v této oblasti. Pokusíme se vytvořit určitý seznam opět těch optimálních praxí, pokusíme se najít řešení, která by znamenala zlepšení situace a pokusíme se to udělat na všech těch úrovních vlády, to znamená od jak na místní, tak regionální i centrální. Budeme se také zabývat otázkou financí a zdrojů finančních a to e, nejen tedy e, z, e, ze sociálního fondu. Myslím si, že právě tím, že se zaměříme na otázku sociální ekonomiky a inovací, myslím si, že to je ten nejlepší způsob, jak můžeme inovace použít pro sociální ekonomiku. Další bod se týká toho, že priority, které máme stanovené pro využívání strukturálních fondů a také otázky související s teritoriální dimenzí, Eh, ty eh, se budou týkat také městské chudoby. To jsou tedy všechno témata, kterým se budeme věnovat na tomto květnovém setkání. Kromě toho se budeme věnovat i dalším věcem, včetně eh, například zlepšeným metodám sociální interakce, eh, tak aby se mohli zúčastnit všichni, všechny zainteresované strany na úrovně místní i regionální. Eh, půjde o to, aby na všech těchto úrovních jsme vytvářeli určité platformy, které by byly napojené na celostátní projekty. Eh, budeme se také věnovat problematice extrémní chudoby, to se týká například romské populace, bezdomovců, migrantů a také eh, neúplných rodin. Jak eh, víte, chudoba má celou řadu projevů a ta krize, eh, které jsme teď svědky, situaci pouze zhoršila. A právě toto hromadění problému v různých oblastech a pro určité skupiny je fenomén, jehož svědky jsme již po dobu asi 20 let dochází eh, k polarizaci mezi bohatými, chudými a tak dále. To nejsou nové věci, které by přinesla tato krize. Eh, kromě toho rozvoj globalizace a eh, ekonomiky znalostní také sehrávají určitou úlohu v tomto vývoji. Eh, pracovní příležitosti, které v současné době vznikají, jsou často eh, eh, pouze krátkodobé, jsou to, jsou to pracovní příležitosti, které jsou pouze na částečný úvazek. Jinými slovy, ta přidaná hodnota toho, čeho jsme svědky, se nezaměřuje pouze na vytváření nových pracovních příležitostí a mnoho lidí z toho skutečně žádný prospěch nemá. Proto si myslím, že je potřeba, abychom se postarali o to, aby tyto problémy byly vnímány jako problémy strukturálně. Je potřeba se podívat na to, jakým způsobem je distribuováno bohatství v současné mm, době globalizace. Eh, já jsem řekla, že budu hovořit velice stručně, ale přesto bych ještě chtěla vás eh, informovat o tom, že my eh, na, v našem výboru se budeme věnovat právě této otázce strukturálních přístupů, tak aby eh, naše politiky byly eh, koheznější, to znamená soudržnější, což je součást také strategie 2020, ale musí to být také cíl našich místních a regionálních úřadů a vlád, protože právě na těchto úrovních se snažíme najít konkrétní odpovědi na některé tyto problémy. Já doufám, že během těchto dvou dnů eh, vaše diskuse budou zajímavé a plodné. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, vážení přátelé, Ehm, tímto končím naše plenární zasedání. Zvu vás na oběd, jak jsem zmínil, v prvním patře této budovy. Ehm, sejdeme se opět dnes odpoledne v jednotlivých sekcích. A ještě než se tam vydáme, chci připomenout, že tady mám registrační dokumenty Michaela McKay. Ehm, prosím, přijďte si pro své dokumenty a přeji vám dobrou chuť.